Dámy a pánové, teď přejdeme k vysvětlení hlasování. Takže teď eh, vysvětlení k investičním fondům na jednu minutu pan Kalenovský. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Alternativní investiční fondy jsou nesmírně důležité pro naši ekonomiku v Evropské unii. Správci takovýchto fondů musí uplatňovat eh, předpisy, musí naplňovat pravidla, aby mohly poskytovat služby v rámci Evropské unie. Dohled nad eh, finančními trhy musí být eh, účinný a za tímto účelem musíme zrušit veškeré nedostatky v našich regulačních systémech. Návrh, který byl předložen, se snaží zlepšit transparentnost finančního sektoru, což povede k vyšší důvěryhodnosti a stability evropských institucí a tedy následně celé ekonomiky. Já vám děkuji a teď na jednu minutu pan Pirilo. Pirilo? Pan Pirillo? Máte slovo, pane Pirilo. Signor Presidente. Pane předsedo. Pro, non si sente. Vale. A ver, señor Pirilo, quiere Pane Pirilo, máte slovo. Bueno. Hm. Sí. Signor... Pane předsedo, dnešní hlasování je důležitým krokem vpřed pro Evropskou unii, co se týká regulace alternativních investičních fondů. Díky směrnici budou muset správci těchto fondů být zaregistrováni, budou muset mít povolení a budou muset v Evropské unii respektovat velmi přísná pravidla. Je to v podstatě poprvé, kdy je tento sektor nějak regulován a já si myslím, že ten dokument, o kterém jsme hlasovali, je dobrým základem pro to, abychom, jak doufám, brzy měli skutečný jednotný trh s finančními produkty. A chtěl bych zdůraznit eh, roli Evropského parlamentu, který se snažil o zavedení takovýchto přísných pravidel, abychom lépe regulovali finanční průmysl, který se tímto způsobem, dovolte mi, abych tak řekl, stává mnohem etičtějším. Prošli jsme finanční krizí, která byla zapříčiněna přílišnou spekulací v investičních fondech a to vše by nás mělo vést k tomu, abychom uvítali tuto směrnici, která zajišťuje lepší ochranu našich občanů. Já jsem hlasoval pro dosažený kompromis a chtěl bych eh, poblahopřát eh, kolegovi za úžasnou práci, kterou odvedl. Děkuji. Děkuji vám, pane Pirilo. Teď pan Kamal. Senor Kamal. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že když se podíváme na původní návrh, jak vypadal před 18 měsíci, tak eh, jsme viděli něco špatného. V podstatě tehdy jsme neudělali konzultaci eh, s průmyslem, nebavili jsme se s trhy, což by bylo velice obtížné pro evropské investory, aby mohli investovat do neevropských fondů. Mělo to dopad na penzijní fondy, mělo by to dopad na rozvojové země a já jsem měl velké obavy, ale naštěstí díky práci stínových zpravodajů a ostatních spolupracovníků, také díky komisi, také díky belgickému předsednictví jsme dospěli k přijatelnému návrhu, který udržuje eh, trhy otevřené, zvyšuje transparentnost a evropští investoři mohou investovat do trhu mimo Evropskou unii. Musíme bedlivě sledovat práci ESMA, aby se zaměřila na neevropské eh, fondy, ale celkově toto opatření je velice dobré. Dobře, děkuji a teď eh, přejdeme ke zprávě pana Diaze Demera a slovo má paní Andrik Jana na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Hlasovala jsem pro tento velice důležitý dokument a nyní když Evropský parlament rozhodl také eh, o zrušení vizové povinnosti eh, evropských občanů, které mohou nyní cestovat na Tajvan. Chtěla bych poblahopřát tajvanskému lidu, protože od této chvíle mají možnost cestovat do Evropské unie bez vízové povinnosti a od této chvíle všichni evropští občané, včetně občané z Bulharska, Rumunska a z Kypru, budou mít možnost cestovat eh, na, do Tajvanu bez víz a myslím si, že se to tajvanský lid eh, zaslouží, takže jim blahopřeji. Paní Lunáček. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také podobně jako má skupina, velice vítám skutečnost, že občané Tajvanu mohou volně cestovat do Evropské unie. Nicméně, pokud vím, tak žádná země v Evropské unii neuznává Tajvan. Čili nyní občané z Tajvanu mohou cestovat do Evropy, nejsem proti, ale co otázka Kosova? Nejmladší evropský stát. 22 států uznalo eh, tento stát a ostatní je ještě musí uznat. A podobný dialog nemáme s Kosovem. Komise takovéto rozhovory ještě nezahájila a doufám, že paní komisařka Malstromová zahájí tento dialog se zástupci Kosova. Čili je jasné, že občané nejmladšího evropského státu musí mít možnost cestovat volně tak, jako lidé z Tajvanu. Děkuji, paní Lunáček. A teď eh, zpráva paní van Bremt. Slovo má paní Ek na jednu minutu. Senor Ek! Paní Ek! Lina! You... Sorry, chair, I can't, I can't, Mr. Já se omlouvám, pan Petering odešel, a ruší mi tady jiní. Budu hovořit švédsky. Jedná se o nástroj, který je používán k tomu, aby zvýšil efektivnost energetických zdrojů a také obnovitelných zdrojů energie. Takovéto projekty mohou být rychle zahájeny, jsou velice cené. Dohoda která vedla k tomu, že jsme dali stranou 1,4 milion eh, švédských eh, korun, je dobré rozhodnutí. Tyto energetické projekty musí vytvořit eh, nová pracovní místa, budou také zelenější a také budou znamenat alternativu, což je velice důležité. Je důležité, aby tyto finanční prostředky byly použity v takzvaných eh, nových eh, fondech, v nových oblastech a zdá se, že rada tuto otázku nebere v tuto chvíli v potaz. Některé velké členské státy v podstatě zrušily sliby, které učinili. Je dobré, že jsme spojili naše šiky a zdůrazňujeme větší transparentnost, jasnost pravidel, takže jsem velice ráda, že Evropský parlament udělal vše proto, abychom se více zaměřili na administrativní náklady, které se musí snížit. Děkuji. Paní Ek? Tak. Teď má slovo Demosthenes. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, včera předseda Evropské rady Herman Van Rompuy pronesl úžasnou řeč, kde řekl, že v globalizovaném světě není možné stát mimo Evropskou unii. Samozřejmě eh, byly problémy s Norskem, byly manifestace ve Švýcarsku a to všechno proto. A on řekl, že moderní vlastenectví vychází eh, z ponižování jiných zemí. A to je velká chyba, protože vlastenci si cení vlastenectví i v jiných zemích. A když pan Van Rompuy potom řekl další věc a řekl, že z toho to vyplývá, že euroskepticismus rovná se nacionalismus, rovná se válka, možná by se měl podívat na to, jaké cíle měli spojenci v těch dvou válkách, na které teď vzpomínáme. Bojovali za svobodu všech národů. Bylo to díky jejich vlastenectví, že Evropa nebyla spojena v diktátorství, že jsme znovu nastolili suverenitu národních států a umožnili Evropskou unii. A právě dnes bychom si toto měli připomenout. Muy bien, Výborně, já vám moc děkuji. Pasamos a... Děkuji, pane Hanane. A teď přejdeme k tomu samitu mezi Evropskou unii a Spojenými státy. A slovo má zase paní Andrikiane na jednu minutu. Thank you, Mr. President. I welcome... Děkuji, pane předsedo. Eh, já eh, vnímám eh, rozhodnutí pana prezidenta Obamy zúčastnit se v Lisabonu toho eh, summitu EU-USA. Je tu mnoho témat, která jsou velmi důležitá. Ten program je velmi nabitý a obě strany by měly využít této příležitosti, aby hledali společné eh, řešení na, řada, na celou řadu těchto témat, jako je boj s terorismem, klimatické změny a podobně. Hospodářské oživení, ovšem hospodářská obnova musí být tím témem nejdůležitějším. To, to hospodářské partnerství mezi EU a USA je hlavním motorem světové ekonomiky. Proto musíme eh, vybudovat společné strategie, které eh, zajistí stabilní obnovu, eh, včetně tedy obnovy finančních trhů, stimulu, stim, balíčku stimulů a zareagovat tak, jak se sluší na hlavní hráče světové ekonomiky. Děkuji a na minutu teď pan Klajs. voorzitter ik heb tegen het verslag mann gestemd omdat dit verslag blijk se byl jsem proti tomuto návrhu protože jsem měl pocit že se nemůžeme zaměřit na fakta. Když se podíváte na ohromnou migraci během posledních 20 let, tak to přineslo ohromné neblahé ekonomické a sociální dopady, čili nesmíme dovolit další migraci eh, ze zemí mimo Evropskou unii. Musíme podle článku 110 poskytnout právní podporu ilegálním imigrantům, musíme se postarat o tyto lidi, ale já si myslím, že mus, je tady jednostranná vládní propaganda. Je jasné, že dochází k masové imigraci, je tady selhávající multikulturalismus a pokud chceme získat skutečné informace o migračních politikách, tak se musí udělat skutečná analýza eh, výhod a nevýhod. Já vám moc děkuji, pane Klajsi. A teď pan Skin na jednu minutu. Děkuji. Nevím, co to má společného s usnesením eh, o summitu Evropské unie a USA, nicméně bych chtěl říci, že toto usnesení je kompromisem. A myslím si, ale že je příliš eh, rozsáhlý dokument, myslím si, že se neby, nedáváme správným směrem, musíme to všechno zkrátit. Jsou to určité otázky, které se musí řešit na úrovni Rady EU-USA. Měli bychom mít asi pěti nebo tří bodý plán, abychom je mohli skutečně e, použít, až budeme hovořit s kolegy e, z vlády a z kongresu. Musíme se podívat e, na stávající nulový obchod, tedy nulová cla, která jsou mezi našimi bloky a na závěr Evropský parlament nesmí čekat na to, aby se rozhodlo, co se bude dělat v, v rámci Transatlantské hospodářské rady. Uvědomuji si, že tady jsou určité slabiny a musíme se podívat na eh, sestavení nového kongresu, na předsedu kongresu. Pochopitelně vítáme jeho zvolení a doufáme, že se budou eh, vést lépe právě v těchto otázkách v budoucnosti. Tak já vám děkuji, pane Skinnere. Pan Kleis? Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, jen taková technická záležitost. Já jsem se zmílil. Měl jsem psané prohlášení k tomu samitu EU-USA, takže bych ho rád tady prezentoval. Vaše prohlášení se týká které zprávy tedy? Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti odstavci 14 zprávy o samitu EU a USA, protože se tam říká, že musíme zdvojnásobit naši snahu abychom dospěli k nějakému udržitelnému řešení na Kypru. A já si myslím, že e, to je naprosto bezostyšné, protože to je evropský problém a ten problém spočívá ve vojenské okupaci severní části Kypru Tureckem. Proč tady žádáme intervenci Spojených států? Těch se to přece vůbec netýká. Spojené státy chtějí aby Evropská unie přijala Turecko jako člena a to je tak trochu problematické. My jsme uh, mluvili o tom, co se bude dít na Kypru a o mírovém řešení. No a naprosto nezbytná podmínka je, aby Turecko odtud stáhlo své vojenské jednotky. A pokud to už nemůžeme jasně říci ve zprávě Evropského parlamentu, tak si myslím, že v podstatě de facto uznáváme nelegální okupaci severní části Kypru a ponecháváme tím otevřené dveře pro další útoky ze strany Turecka. Děkuji. Teď budeme mluvit o jmené evidenci cestujících, takže na minutu paní Andrikiene. Děkuji, pane předsedo. Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože podle mého názoru Evropský parlament musí poukázat na to, že bude otázku bezpečnosti boje proti terorismu, organizovanému nadnárodnímu zločinu vážně. musíme vzít také v potaz eh, vztah s našimi partnery, jako je USA, Kanada a Austrálie. Poté, co vstoupí, eh, nebo vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, Evropský parlament eh, musí dát souhlas s dohodou mezi Evropskou unii a třetími zeměmi, co se týče transferů, dat o cestujících takže musíme využít eh, naše pravomoc odpovědným způsobem. Ve světle skutečnosti, že Evropský parlament již jednou rozhodl 5. května letošního roku, aby jsme odložili toto hlasování, eh, abychom tedy získali souhlas eh, s USA a s Austrálií, také s Kanadou, co se týče přenosu dat, tak musíme dát zelenou. Musíme dát zelenou těmto důležitým opatřením, protože to zvýší bezpečnost v v transatlantské oblasti, ale i jinde. A teď přejdeme eh, k tomu bodu, který se týká inovačních partnerství a na jednu minutu pan Kačmarek. Děkuji, eh, pane předsedo. Inovační partnerství je velmi důležitý eh, projekt pro budoucnost eh, v Evropě. My jsme v Polsku v jednom regionu, kde jsem aktivní, konáme taková partnerství již několik, let a je důležité, aby se konala i na těch vyšších úrovních, národní i evropské. A proto jsem hlasoval pro tuto iniciativu. Domnívám se, že všichni bychom se měli zapojit do aktivity aktivit, které vedou k inovaci, protože je to pro naši budoucnost velmi důležité. Děkuji. Děkuji. A teď k posílení OBSE paní Andrik jen jednu minutu. Ačiū pirmininkė. Balsavau už šią labai svarbią Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, hlasovala pro toto velmi důležité usnesení, protože se domnívám, protože eh, tato organizace je velmi důležitá a naše členství v ní tedy také velmi důležité pro dosažení jejich cílů. Evropská unie a OBSE eh, jsou dvě různé eh, instituce či organizace, ale máme mnoho společných cílů a proto podporuji usnesení týkající se především Kazachstánu tak eh, abychom se zasadili za dodržování lidských práv a základních lidských eh, hodnot v tomto státě. Veřejné fórum, které se bude konat ve stejné eh, době, by se mělo konat bez jakýchkoliv překážek. Tato organizace Eh, se zasazuje o dodržování lidských práv a měla by být naším příkladem. A teď přejdeme ke zprávě pana Mana, co se týká demografických výzev. Je tady paní Nevedalová? Není. No tak v tom případě na jednu minutu paní Rončuli. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože si myslím, že jsou tam užitečné a zajímavé návrhy pro to, jak řešit budoucí demografické výzvy. Sociální politiky členských států musí věnovat obzvláštní pozornost mladým lidem, protože tímto posílí mezi jiným také růst a rozvoj. Je třeba integrovat mladé do pracovního trhu, neustále je vzdělávat a e, umožnit jim profesní postup. Je také třeba lépe chránit rodiny konkrétnějšími opatřeními, protože když budeme zapomínat na rodiny, tak se tím vzdáme jedné ze základních složek naší společnosti. Chtěla bych zdůraznit důležitost odstavců, eh, kde se mluví o opatřeních pro rodinu. A abychom dokázali lépe a efektivněji zvládat eh, dopad demografického stárnutí, měli bychom modernizovat systémy sociální ochrany, obzvláště důchodové systémy. Jak říkal Spinelli, vytvoření Evropy záleží i na tobě a teď je to skutečnou možností. Děkuji. Děkuji vám, paní Rončuli. A teď má slovo pan Kalinovský. Děkuji bardzo, pane předsedající. Změny Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Demografické změny v Evropské unii během posledních několika deseti let znamenají, že musíme eh, reformovat naše penzijní sociální systémy, musíme mít eh, také mnohem lepší systém řídící imigrační toky. Vidíme, že lidé odcházejí do penze dříve, což eh, vede k tomu, že se snižuje aktivní věk, a to ve věku 55 až 60 let. Na druhé straně vidíme také ohromnou nezaměstnanost, především mezi mladými, čili musíme podpořit eh, lidi z nejrůznějších věkových skupin, aby se integrovali na pracovní trh. Musíme mít lepší politiku imigrace a integrace. To by nám pomohlo řešit eh, velký problém starnoucí populace. Děkuji a teď na jednu minutu pan Gaspark. Pane předsedající, hlasoval za zpravodajem pana. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro Eh, zprávu pana Mana eh, o demokratických výzvách. Je to výborná zpráva a ta problematika je velmi důležitá. Jeden eh, z těch bodů je zákaz diskriminace na základě věku, pokud jde o přístup ke službám. Pokud jde o solidaritu, musíme si připomínat, že tento aspekt solidarity, to je solidarita mezi generacemi tak eh, aby nedocházelo k diskriminaci na základě věku. Evropská unie se velmi zaměřuje na mladé lidi a na mládež to je dobře, ale na druhé straně nesmíme zapomínat na ty, kteří již k budování Evropy přispěli. Děkuji. Paní Hartmann na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto podporuji zprávu pana Mana. Myslím si, že solidarita mezi generacemi je stejně důležitá jako solidarita mezi členskými státy. A mám tady tři hlavní body. Plně souhlasím se stacem 24, kde se mluví o ukončení povinného věku obchodu do důchodu, aby si lidé mohli sami rozhodnout, kdy chtějí přestat pracovat, ale na druhé straně, aby ti, kdo si přejí tak učinit, tak učinit mohli a aby dostali důchod. Velmi mě potěšilo, když jsem viděla, že spousta mých pozměňovacích návrhů, co se týkalo pečovatelů o rodiny, byly za ty v úvahu, obzvláště v 25, kde se mluví o těchto rodinných pečovatelích a o tom, že je možné, že ti to se mohou sami rozhodnout, zda chtějí poskytovat nebo péč, péči nebo ne a aby bylo možné toto kombinovat eh, tak, aby ti to měli přístup k sociálnímu zabezpečení a k důchodům. Ale také velice podporuji evropskou iniciativu, která říká, že mladí lidé, kteří budou nezaměstnaní čtyři měsíce nebo déle, dostanou práci anebo nějaké vzdělávání, abychom podpořili jejich integraci na pracovišti. Jak už jsem říkala na začátku, solidarita obzvláště v současné ekonomické situaci je naprosto zásadní i mezi generacemi. Děkuji paní Harkin a teď je na jednu minutu paní Morkunajte. Děkuji. Pane předsedo, hlasovala jsem pro zprávu pana Mana, protože odráží také interakci mezi generacemi. Běžně hovoříme o demografických problémech, o úloze mládeže, ale tento dokument zabývá otázkou vztahů mezi generacemi a problémů v oblasti zaměstnanosti, zdravotnictví a tak dále. A jak eh, hledat řešení těchto problémů? Pochopitelně musíme poděkovat starším generacím za jejich příspěvek k novému vývoji a musíme jim zajistit veškerou důstojnost, ale musíme také zajistit ekonomický růst. Musíme zlepšit nejen rodinnou politiku v rámci Evropské unie, ale také prostřednictvím vzdělávání, neformálního vzdělávání, eh, vychovávat mladé generace. Musíme také vložit úsilí do toho, aby mladí lidé byli zapojeni na trhu práce. Děkuji. A teď na minutu pan Hanon. Uh, Demografie poukazuje na to, abychom eh, měli trvalý udržitelný rozvoj, musíme mít eh, porodnost 2,1 na ženu. V celé Evropě jediná země, která udržuje tuto úroveň, je Albánie nebo Turecko, pokud berete Turecko jako evropskou zemi. Nikde jinde tomu tak není. Eh, Evropské Rusko přijde asi o 100 milionů lidí během následujících 40 let. Samotné Německo eh, bude mít také pokles obyvatel o 20 milionů. Nejsou to výhledy eh, toho, co se stane, pokud nic neuděláme. S tím nic neuděláme, to nezměníme. To už probíhá, otázka jenom zní, jak to budeme řešit. Jak je to možné? Jak je možné, že jsme dospěli k takovému stádiu? Nesmíme to zjednodušovat, pochopitelně to má hodně společného eh, s antikoncepcí, změnou pracovních eh, vzorců, eh, s dlouhověkostí a tak dále. Ale jedna část problémů je v tom, jak stát v podstatě dal pod tlak soukromý sektor. Například pracovní místa, to se řešilo všechno v rámci rodiny. První rodina, která musela projít celým sociálním systémem, vedla k tomu, že lidé se v mladém věku vzdávají rodičovství. Čili nyní máme mnohem méně lidí, kteří musí podpořit náš ekonomický a sociální systém. To je skutečně krizová věc v Evropě a e, nevyřešíme to pouze tím, že změníme e, nařízení v oblasti pracovně právních vztahů. Děkuji, pane Hanone. A teď zpráva paní Carvajo, týkající se provádění rámcových programů pro výzkum a jejich eh, zjednodušení. Pan Mesáros na jednu minutu, prosím. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, miszerint kutatási keretprogramjainknak egy egyszerű... Děkuji, pane předsedo. Já jsem přivítal návrh komise eh, zejména to, že výzkumné programy se budou zjednodušovat. Vzhledem ke zjednodušené metodice je možné eh, získat financování, ale také se tím eh, odstraní některé ty administrativní nejistoty. Potřebujeme nový eh, spolehlivý systém, kde se bude hodnotit nejen tedy vědecký přínos, ale také, kde se sníží administrativa. Samozřejmě každý finanční mechanismus eh, se pojí s určitou mírou rizika, ale pokud eh, ty kontrolní mechanismy jsou příliš eh, přísné, je celý ten systém takový kostnatý a není pružný. My potřebujeme eh, financovat náš výzkum a připravit se na náš osmý eh, rámcový program. Děkuji a nyní má slovo pan Kalinovský. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co potřebujeme je investice do vzdělávání, abychom se mohli dále rozvíjet. Musíme investovat do lidského kapitálu a do inovací. Tím způsobem vytvoříme nové technologie. Abychom mohli investovat do inovací, musíme také dotovat vědu a výzkum. Hovořím o výzkumném rámcovém programu, je jedinečný svého druhu po celém světě. Musíme dotovat vědu a výzkum a tak zlepšíme naši konkurenceschopnost. Můžeme vytvořit více pracovních míst a můžeme zvýšit životní úroveň evropských občanů. Musíme zajistit eh, co možná největší standardy v rámci vědeckého rámcového programu. Musíme zajistit lepší přístup, eh, přístup k financování výzkumu a proto jsem hlasoval pro tuto zprávu. Děkuji. Facilitare l'accesso zjednodušit přístup k podporám, které se udělají v rámci výzkumných programů, znamená velkou podporu naší schopnosti učinit náš produktivní systém konkurenceschopným. A já si myslím, že dnešním hlasováním jsme výrazně přispěli k dosažení tohoto zásadního cíle, obzvláště eh, pro střední a malé podniky, které jsou základem ekonomiky všech členských států takovéto skutečnosti, přesto, že tyto podniky tady mají e, velmi kvalitní produkci, se vůbec nedostávají k takovýmto důležitým zdrojům, které by mohly ještě více zvýšit jejich standard produkce. A chtěl bych říci, stejně jako říkala i zpravodajka, že hlasování e, bylo velmi včasné, protože Teď probíhá střednědobé hodnocení sedmého rámcového programu a chtěl bych tedy eh, zpravodajce velmi poděkovat za její práci. Děkuji. Děkuji, pane Pirilo. A teď na jednu minutu paní Morku najte. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tento dokument. To je pro zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum ačkoliv jsem se bohužel nemohla zúčastnit rozpravy v plénu. Ten dokument je velmi eh, důležitý a jeho přijetí je tedy velmi vítáno. Je velmi důležité pro všechny vědecké pracovníky v celé Evropské unii, aby měli možnost eh, zapojit se do těchto výzkumných programů, protože mm, jde to v zájmech nejen jednotlivých členských států, ale Evropské unie jako takové. Starší členské státy mají často eh, jakési výhody oproti novým členským státům a proto je velmi důležité zajistit, aby financování bylo nestrané tak, aby eh, všichni vědeční pracovníci napříč Evropou měli stejnou šanci. Vědecký výzkum představuje přidanou hodnotu a to nejen na univerzitách, ale také ve vědeckých výzkumných centrech, které by také všichni měli mít eh, možnost těchto rámcových programů se účastnit. Proto eh, tento návrh vítám a doufám, že usnadní celou situaci. Dobře, a teď na jednu minutu paní Harkin. Já Podporuji eh, toto usnesení. Komisař říkal, že se podívá eh, na případné intervence, budou-li nutné, ale my potřebujeme zajistit eh, nějakou větší jistotu pro naše chovatele. Bylo tam spousta problémů také kvůli spekulaci a já jsem velmi ráda, že jsme schválili pozměňovací návrh, kde se říkalo, že by měla komise se okamžitě zabývat možností pěstovat eh, GMO a také se zabývat eh, poplatky k dovozu. Potom jsme tady také slyšeli o tom, jak velké náklady jsou eh, na plnění evropských pravidel. Nejsou to rovné podmínky vůči chovatelům ve třetích zemích, ale největší problém je otázka potravinového řetězce. Včera účetní dvůr vydal zprávu k sektoru cukru a jedno z doporučení bylo, že stanovení cen by mělo být pravidelně monitorováno komisí a že komise a členské státy mají zajistit, že pravidelně pravidla hospodářské soutěže jsou v tomto sektoru skutečně uplatňována, abychom zajistili cíl naší smlouvy, to znamená rozumné ceny pro naše spotřebitele. Já myslím, že tohle není třeba jen v sektoru cukru, ale v celém potravinovém řetězci. Děkuji, paní Harkin. A teď je na minutu pan Pirilo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro návrh usnesení, protože už celé roky v Evropě máme neustále krize, které zasahují odvětví živočišné výroby. A to z mnoha důvodů. Snížení poptávky eh, po hovězím eh, mase například, eh, potom také velké dovozy masa ze třetích zemí. Ale potom jsou tady ještě nepřímé důvody, které zasáhly sektor živočišné výroby. Tím myslím konkrétně problémy mléčného sektoru a volatilitu cen obilovin, která má okamžitě dopad na toto odvětví kvůli spekulacím. Eh, budeme eh, po roce 2013 eh, revidovat společnou zemědělskou politiku a je třeba se zabývat touto otázkou a najít vhodná opatření, která zajistí snížení volatility cen pro celý zemědělský sektor. Komise by měla vypracovat rychlejší nástroje, které nám umožní rychle reagovat na takovéto krizové situace v každém sektoru. Děkuji. Děkuji, pane Pirlo. Teď pan Kelly. Má slovo pan Kelly, prosím. Děkuji. Hlasoval jsem pro tuto zprávu a byl jsem velice rád, co zmínila dnes komise. V první řadě zpráva účetního dvora eh, v podstatě poukazuje na to, že po kompenzacích na celá dvě eh, miliard eh, došlo ke ztrátě pracovních míst a také některé farmy nejsou schopny zajistit dodávky cukru. Byl tady seminář a hovořilo se o stejných otázkách, například ryby, především z Větnamu se dostávají do Evropské unie a některé jsou velice znečištěné. A co se týče živočišné výroby, tak máme to samé. Máme třetí země, které exportují nejrůznější komodity do Evropské unie a dělají to tak na úkor těch, kteří jsou v, v EU. Bezpomínečná podmínka pro Evropskou unii je taková, abychom měli stejné standardy nařízení, stejné kontroly, stejné přísné naplňování požadavků také pro dovozce z třetích zemí. Děkujeme, pane Kelly, takže tím dokonč, jsme dokončili eh, tuto eh, část vysvětlení hlasování. Eh, tím ukončujeme dnešní